Per favore, colleghi, volete prendere... Prosím vás, kolegyně a kolegové, abyste se ujali míst. Budeme pokračovat v naší schůzi. Teď už je to otevřená část schůze eh, a budeme se věnovat i našemu tématu. Prosím, pokud si nepřejete eh, současně schůze, abyste opustili sál. Dohodli jsme se s kolegyní Lochbiller, že bude předseda této části schůze, která je vedena s experty a bude zaměřena na situaci v Iránu. Konkrétně tedy na postup nebo postoj Evropské unie vůči Iránu, o čemž píše zprávu pan Belder. A já teď s radostí předávám slovo paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás všichni tady v tomto sále ráda přivítala. Jsem ráda, že se chcete účastnit výměny názoru s odborníky o situaci v Iránu. Ehm, my jsme po loňských volbách tady v parlamentu se velmi intenzivně zabývali otázkami Iránu a hlavně těmi násilnými represemi proti mírovým demonstracím eh, v Iránu. Hovořili jsme tu také o eh, restriktivních opatřeních, hovořili jsme také o eh, té politické situaci v Iránu, která vedla k parlamentnímu společnému prohlášení. Dále jsme také samozřejmě spolupracovali s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a eh, hovořili jsme samozřejmě také o iránských iniciativách eh, v souvislosti s obohacováním Iranu. Eh, bohužel v tuto chvíli můžeme konstatovat, že naše vyjednávání nebyla úspěšná, nevedla tedy k žádnému pokroku. Musíme bohužel také konstatovat, uh, že v Iránu dochází k tajnému obohacování úranu. Eh, to jsou informace, které se již dostaly na veřejnost a my v tuto chvíli samozřejmě sledujeme vyjednávání v Radě bezpečnosti OSN v souvislosti s možností zavedení přísnějších sankcí vůči Iránu. V eh, únoru tohoto roku jsme eh, odsouhlasili druhou deklaraci v souvislosti s porušováním eh, práv, s zásadním porušováním práv v Iránu. Snažíme se také v tomto prohlášení a v rámci našich aktivit dojít opravdu k mírovému řešení této situace. Jsme velmi rádi, že v našem výboru dochází k výměně názorů Eh, a to hlavně proto, protože vytváříme zprávu z vlastní iniciativy v rámci eh, našeho výboru. Jsme také rádi, že zde můžeme hovořit, zde na Evropské, eh, Evropské unii můžeme hovořit o vyjednáváních, která probíhají v OSN. Já bych velmi ráda teď představila všechny odborníky, kteří se budou účastnit této diskuze. V první řadě bych ráda pozdravila pana Valtra Broše z nadace pro vědu a politiku v Berlíně, který se zabývá hlavně otázkami Blízkého východu a Afriky. Jeho speciální vědeckou eh, oblastí je politika eh, islámských států, eh, vnitřní a obraná politika Iránu, ideologie Islámské republiky a bilaterální vztahy mezi Evropskou unii a Iránem. Teď se hlavně zaměřuje na analýzu transformačních eh, procesů eh, iránských neofundamentalistů. Dobrý den, pane Walter Poš. Rád bych také eh, pozdravila paní profesorku Firze Nahavandy, která vyučuje na Svobodné bruselské univerzitě, zabývá se hlavně sociologií a politikou v neislámských státech. Eh, zveřejnila spoustu publikací a jsem velmi ráda, eh, že opět mohu paní profesorku Firuzich Nahavandy přivítat na půdě Evropského parlamentu. Eh, to stejné platí také pro pana doktora Rusbeho Parsího, Pan Parsi eh, spolupracuje s námi v rámci společné pracovní eh, skupiny, vyučuje eh, a je členem Institutu pro bezpečnostní otázky v Paříži a také pracuje v USA. I pan Parzí vydal celou řadu publikací. Jsem velmi ráda, že jste tu s námi a hned předávám slovo panu Valtru Pošovi. Děkuji. Chtěl jsem vám přinést takový přehled domácí situace v Iránu. Zelené hnutí. Eh, v zeleném hnutí jsou de facto ještě opoziční síly proti režimu v rámci té eh, RAF Sanjányho strany, strana Karubí, následovníci Chatmis a dalšího. Občanská společnost Ehm, se týká také takových eh, hnutí, jako ženské hnutí, hnutí pro svobodu. Tyto strany občanské společnosti, které, reprezentují, které mají reprezentanty jako Karubi a Musaliho, jsou ale více součástí iránského režimu jako takového a některé z nich se účastnili na vytváření silových struktur v průběhu minulosti. Hlavní uh, volební obvody se ale liší je tam reformistická koalice, kde jsou nejen ty reformní islámské síly, ale také sekularisté, demokraté a e, sunnická menšina. Všichni tyto by ještě nevzbuzovali obavy v režimu, kdyby ještě se nespojili se sociální frustrací a nepokojem ve společnosti. To vše způsobilo explozi, která vypukla v roce 2009. Jaký je modus operandi? Do posud je to spontánní masový protest. Především jsou to prohlášení tzv. vůdců ze zeleného hnutí jako Charubího, Musavího, což vedlo k určitým eh, hlavním směrům, eh, které byly vyjádřeny. Ale také to podněcuje k iniciativě mladou eh, vrstvu populace. Je tu takové ideologické jiu-jitsu. A mm, jedná se tu o iránskou ústavu. Reprezentanti zeleného hnutí a jejich následovníci konstatují, že od roku 79, od té islámské revoluce, je využívan určitý, eh, určitý model. Eh, a kromě toho je v Iránu hluboká frustrace. Zelené hnutí eh, dokázalo volně držet pohromadě své následovníky, pak to jsou, pak je ženské hnutí, které nemá příliš silné eh, vztahy s dalšími hnutími, s opozicí mimo, ze, mimo země. Takže já se zabývám tou opozicí, která je uvnitř země, uvnitř Iránu. Úspěch hnutí může být posuzován na základě toho, jak reaguje režim. Režim v roce 2009 jasně ukázal, že chce veškeré opoziční a reformistické síly, eh, které byly lojální eh, s eh, režimu původně, že chce um, ehm, um, ehm, Hormos chce um, uvést do klidu. A bylo velice jasné, jakou transformaci zamýšleli původně v Iránu. Byla taková islámská utopie, aby Islámská republika zůstala někde za záda, aby ty prodemokratické eh, síly zůstaly vzadu a aby došlo k něčemu velice znepokojivému, tedy utopickému, a to kvůli eh, tomu, aby se šířilo boží právo. Boží slovo. Eh, jsou to ovšem i menšiny v Iránu, které eh, eh, které byly nejdříve potichu, ale teď mají stále silnější hlas. Nicméně, vzhledem k tomu, že došlo k nepokoji na ulicích, režim nemohl už nemohl už věci zadržet, nemohl uh, uklidit situaci pan Larijany byl donucen k tomu, aby používal mírnější jazyk. A teď reformistické síly eh, mohou eh, žádat eh, o vytvoření veřejných spojení, veřejných kontaktů. A zelené hnutí nabralo na síle. Například došlo k velice závažnému pokusu k tomu, aby demokratické síly byly vytlačeny mimo veškerou diskuzi, Larajani nakonec musel prohlásit eh, vjazdu eh, jemně, mírnější slova. To však neznamená, že by režim okamžitě chtěl přijmout eh, to, co žádá zelené hnutí. Nicméně první krok a to, co je nejdůležitější myšlenkou režimu, to jest, aby došlo k rychlé změně, proměně k totalitárnímu státu nevyšla. Zelené hnutí doposud mělo tedy úspěch na všech úrovních. Otázkou je, zda toto hnutí je udržitelné. Od června 2009 režim velice agresivně pronásledoval členy těch politických stran a organizací, které už byly legální, které jsou islamistické, jako je strana Mujahedinu, islámské revoluce a um, fronta účasti. Velice potichu, ale účinně eh, postihl hm, své nepřátele. Režim zablokoval eh, různé jejich organizace, které mohly vzniknout v eh, zemi. V současné době, kromě náhodných vyhlášení tzv. reprezentantů jednotlivých stran, to není žádný jasný soudržný rámec pro další akce. Režim doposud dokázal zablokovat nepokoje a zabránit tomu, aby vznikly jasné nepokoje s jasným politickým poselstvím. Ehm, třeba, že to není ještě úplné vítězství režimu. Takže stručně vidíme, že eh, je to takové Pirhovo vítězství eh, iránského režimu. Ovšem dochází k tak, takovému porušování lidských práv Iránu, iránským režimem, a tom bude hovořit eh, kolegyně, je zárukou, že ta frustrace bude trvat a eh, že lidé se znovu dají dohromady proti těmto porušování práv. Navíc sociální neklid, sociální situace a ta chudoba, v níž žijí obyvatele, navyšuje úroveň frustrace. Proto se dá očekávat, že možná se trochu promění to zelené hnutí a bude vést další politiku v následujících měsících. Velkým cílem režimu je jasně, aby zvítězil a přetáhl ty legální strany do svého tábora. To se nestane, pokud budou eh, pokračovat tyto patové situace mezi s režimem a opozicí a na druhé straně reformisty, nereformisty v rámci režimu a, a v, a v, v táboru fundamentalistů a ostatních. Tato situace ještě může delší dobu trvat. Zatím nedošlo k žádnému průlomu z žádné strany, nedošlo k pokusům o usmíření, které by mohly být úspěšné. Vidíme jen, že se situace zhoršuje. Eh, profesor Nahavandi, Paní profesorka Nahavandi, prosím, máte slovo. Eh, merci beaucoup, eh, madame la présidente, mesdames et messieurs. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, mám 10 eh, minut a to je opravdu velmi krátká doba, ale já se pokusím zorganizovat eh, se časově dobře a hovořit o třech hlavních eh, věcech. Budu se snažit hovořit tak, abyste pochopili, co nejlépe pochopili, jaká je současná situace lidských práv v Iránu, protože jsem byla požádána, abych hovořila o tomu, o tomto tématu. To znamená, že budu hovořit eh, obecně, potom o konkrétních lidských právech a poté o tom, co bychom mohli udělat ze hlediska evropského společenství. V první řadě bych eh, ráda zdůraznila některé aspekty, které považuji za velmi důležité pro pochopení eh, současné obecné situace. Nezapomeňme na to, že Islamská republika Irán, stejně jako Čína, jsou země, nebo jsou dvě země, které mají ty nejhorší známky eh, v souvislosti s porušováním lidských práv, eh, což je prvek, který je spojuje, eh, díky němuž jsou si velmi podobné. A to je aspekt, na který nesmíme zapomínat. A další prvek. Já si myslím, že občas zapomínáme, když, když mluvíme o Iránu, tak zapomínáme na základní věci. Ho, hovoříme o Islámské republice, ale co je to Islámská republika? Je to teokracie. A to je přesně to, v čem spočívá iránská ústava od roku 79. Je to ústava, eh, která se řídí božskou vůli bož, božským slovem a ne vůli občanů. Samozřejmě, že v té ústavě eh, se zmiňuje eh, obyvatelstvo, ale velmi málo. Když se začnete zabývat lidskými právy, tak nikdy nesmíme zapomínat na tento prvek, že jde o ústavu, která byla odsouhlasena na základě referenda, organizovaného referenda. Jde o teokracii a nejvyšší vůdce má všechny rozhodovací eh, kompetence. A to je něco, na co nesmíme zapomínat. Eh, to znamená, že když se opravdu podrobněji podíváme na tu ústavu, tak najdete v ní spoustu rozporů. A je to velmi těžké, mm, když se snažíme pochopit současnou situaci eh, v Iránu, protože se hovoří například o rovnosti žen a mužů, ale zároveň tady máme další eh, ustanovení, která hovoří o tom, že žena je podřízená muži. Takže tady je opravdu spousta rozporuplných eh, bodů. V souvislosti s Iránem eh, si myslím, že existuje spousta předpokladů, ze kterých vycházíme, které, které nemají vůbec žádný základ. Co se týče Iránu, tak iránská vláda je opravdu režimem, jaké jsme již je, je režimem, který si opravdu nebere servítky eh, nikdy, kdy, když, eh, když se rozhodne eh, uvalit eh, nebo eh, když se rozhodne pro represe vůči vlastnímu eh, obyvatelstvu. Jistě znáte všechny ty eh, veleslavné projevy, eh, od roku 79 iránští politici hodně hovoří o vztazích Iránu se třetími zeměmi. A nezapomínejte na to, že Irán má opravdu eh, velké úspěchy eh, v některých bilaterálních vztazích. Já nebudu opakovat to, co už eh, bylo řečeno v souvislosti s lidskými právy, ale ráda bych hovořila o takové jedné kontinuitě a o jednom bohužel velmi negativním eh, exponenciálním vývoji eh, v souvislosti s represí, s represí, která není eh, ničím novým v Iránu. Lidská práva v Iránu jsou opravdu pošlapávána každým dnem, existuje diskriminace ve všech oblastích, diskriminace mezi muži a ženami, ehm, národní menšiny v Iránu jsou, ehm, jsou utlačovány, jsou diskriminovány, diskriminovány, dochází ke zneužívání, dochází k násilí, ať už hovoříme o ženách, homosexuálek eh, nebo eh, mládeži. Eh, v každoročně v Iránu dochází opravdu k porušování lidských práv ve všech těchto oblastech a myslím si, že důkazů máme spoustu a všichni je známe. A tady dochází k něčemu, co si musíme e, uvědomit. Tady existuje e, takový základní rozpor mezi obyvatelstvem a samotným režimem, protože tady máme režim, který chce e, svou dřívější autoritu, ale není schopen přesvědčit své obyvatelstvo, protože nezapomeňte, že většinové obyvatelstvo jsou mladí lidé. Nezapomeňte na to, že většina obyvatelstva opravdu zná život po pouze v Islámské republice. Eh, existuje tedy opozice mezi tou unitární nebo jednotnou ideologii a individuální ideologii, která eh, je čím dál tím častější. To znamená, že existuje, existují velké kontrasty mezi městem a venkovem a v Iránu máme v tuto chvíli eh, obrovskou skupinu lidí, kteří jsou mladí a kteří se ptají tedy, co vlastně chtějí, jaké politiky, jakou ideologii chtějí. A v tomto kontextu, který jsem velmi stručně popsala, se musíme zeptat, co tady můžeme udělat. Eh, z pohledu Evropské unie to první, co musíme vyřešit, abychom byli důvěryhodní v našem postoji vůči Iránu, je musíme se snažit opravdu eh, vyhnout, eh, vyhnout ehm, dvěma různým měřítkům. Musíme všechno měřit stejným eh, způsobem. Nesmíme být pokrytečtí, když hovoříme o lidských právech, tak musíme hovořit o lidských právech a nebrát si servítky. Musíme být opravdu důvěryhodní, musíme vyjednávat opravdu se všemi vrstvami e, iránské společnosti. A já budu opravdu hovořit eh, upřímně. E, já také nebudu nic zamlčovat, protože kromě toho o tom píšou všechna média to znamená, eh, že to jsou věci, o kterých eh, si můžete přečíst eh, v médiích. Můžete si přečíst například o 10 miliardách dolarů investic Evrop, Spojených států amerických v Iránu. A jak jak má být pochopena tato zpráva, jak má být vnímána? jak bude eh, Evropská, Evropské společenství moci eh, cokoliv eh, kontrolovat? Nebo pojďte, stanovme si naše priority. Budeme tedy hovořit o hodnotách? je velmi těžké hovořit o morálních hodnotách a zároveň hovořit o zlepšení naší ekonomické výměny. Ale zaměřme se opravdu na iránské obyvatelstvo, které nás vnímá. A zaměřme se také na to, co cítí eh, Iránci. Snažíme se jim porozumět. Eh, co se týče sankcí, tak já opravdu mám velmi málo času na to, abych se tímto eh, tématem zabývala, ale máme tady stát Irán, který nechce poslouchat. A eh, máme také tady na druhé straně iránskou společnost, která eh, začíná být aktivnější. Nicméně, eh, jak jsem již řekla, iránský stát a iránská vláda nás neposlouchá, ale my se s nimi snažíme udržovat ekonomické vztahy. A dále, co se týče tedy obohacování uranu a té jaderné otázky, abychom tomu dobře rozuměli, tak si myslím, že bychom si měli tady připomenout e, kubánskou situaci v roce 1960 eh, tři, eh, abychom se zamysleli nad tehdejšími cíly celé té akce. Pokud by se nám opravdu podařilo eh, tu situaci pochopit a zamě, zaměřit se na jejich cíle a na vnímání iránské společnosti, tak si myslím, že by to bylo pro nás jistě dobré. Děkuji, paní profesorko. A teď bych předal slovo panu doktoru Parsimu. Good day. Thank you very much. Um... Děkuji. Děkuji. Eh, já mám hovořit o regionálních aspektech, eh, budu hovořit velice eh, stručně a také zneužiji toho, že hovořím jako poslední a vrátím se k něčemu, co zde zaznělo z úsmích kolegů. Co se týče vlastního regionu, myslím si, že jeden z hlavních, z hlavních slabin tohoto regionu je nedostatek společného bezpečnostního rámce. Podíváme-li se na Střední východ, na Perský záliv, tady vidíme, že státy mají velice ambivalentní postoj k Iránu na jedné straně. Je tady to historické nepřátelství a jestli chcete i strach eh, toho největšího, z největšího souseda, to se tý, to souvisí s tím nukleárním s tou nukleární otázkou. Na druhé straně, jako, sou, eh, jako sousedé, jsou si eh, vědomi také všech těch katastrof, katastrofálních důsledků, pokud, které by mohl způsobit ozbrojený konflikt. Proto jestliže se eh, podíváme eh, na eh, jižní okraj, tak na jedné straně tyto země skutečně chtějí, aby ten nukleární program byl naprosto občanský a byl kontrolován přesně, přísně. Na druhé straně ale se nezdá, že by tyto země měly apetit pro pokračování toho, té hry pokru což by v důsledku nakonec vedlo k ozbrojenému konfliktu. A to je věc, kterou musíme mít na paměti, když hovoříme o tom, co si myslí o Iránu jeho sousedé. Je eh, řada zemí eh, na jižním okraji, které mají poměrně dobré vztahy s Iránem, jako například Katar, které mají jak obchodní spojení, tak i ostatní eh, napojení na Irán. Dubaj je zase finančně propojen s Iránem. Ehm, existují sdílené eh, obavy a také eh, eh, strachy a, to, a obavy. To je například etnická otázka. V Iránu se všichni obávají, že bude někdo se snažit Eh, zvyšovat ty rozdíly například v Balkistánu, například eh, to se týká vztahu s východním Pakistánem a dále potom ty země kolem Perského zálivu. Existuje obava z toho, že šíte by mohli eh, ze strany Teheránu získat určitou podporu. Jinými slovy, všichni vlastně k sobě přistupují ze svých vlastních postojů a snaží se do určité míry uh, se zdát určitého pokušení, takže obě strany se v této věci navzájem osočují. Můžeme eh, si klást otázku, do jaké míry, do, co se vlastně skrývá za těmi obviněními, za tím osočováním. Teď se velice stručně vrátím k té otázce toho společného bezpečnostního rámce. Problém eh, spočívá v tom, že všichni eh, mají pocit, že z toho nic nemají. Tak to vnímá Spojené státy, tak to vnímá Střední východ. To znamená, že eh, současně s tím, jak tyto země, které eh, jsou kolem Iránu, nechtějí eh, mít ozbrojený konflikt, tak také se obávají, že by vlastně došlo k, přiblížení ze strany Spojených států k Iránu, což by znamenalo, že oni zůstanou někde na okraji. Čili jeden z těch, jedna z těch možností, jak tyto věci řešit, ať už se jedná o konvenční záležitosti nebo o nukleární oblast, je ten, že neexistuje vůbec způsob, jak bychom si mohli představit eh, koexistenci eh, mezi těmi všemi a to je obrovský problém. Teď bych se chtěl vrátit k některým těm otázkám, o kterých se zmínili mý kolegové. E, to hlavně e, souvisí s těmi sankcemi. Myslím si, že jedna z hlavních věcí, kterou si musíme položit, jestliže hovoříme o tom, jaké by měly být další sankce, jaký je cíl těchto sankcí, čeho mají dosáhnout. Sankce, které používají OSN, se zabývají hlavně tou nukleární oblastí. Eh, jinými slovy, jsou to sankce zacílené, protože cíl, eh, kterého chtějí dosáhnout, je velice konkrétní. Některé země používají sankce proti Iránu už 30 let, eh, konkrétně Spojené státy. Zatím já jsem si nevšiml, že by něčeho dosáhli ta myšlenka cílených sankcí proti Iránu vychází eh, z toho, že existuje nějaký konkrétní cíl, který může být zasažen v Iránu a ten potom eh, bude mít dopad na celou tu oblast nukleární a nebo dokonce bude mít dopad i na budoucnost vlastního režimu. Tyto sankce zcela jistě budou mít e, dopad na celou společnost. Do tomu se nedá e, zabránit. Otázka je, jakým způsobem budou lidé v Iránu reagovat na tyto e, sankce. Sankce, které budou mít záporný vliv na iránské hospodářství, budou mít dopad na každého. A myslím si, že si nemůžeme dovolit se domnívat, protože by to byl hazard se domnívat, že eh, to všechno budou Iránci dávat za vinu pouze své vládě. Myslím si, že se musíme i nadále věnovat otázce lidských práv, protože ta nukleární otázka vlastně v Iránu nesehrává žádnou zásadní roli v rámci politického spektra totiž eh, eh, není diferencovaný postoj k eh, té nukleární otázce. Pokud tedy chceme mít nějakou reakci zevnitř Iránu, potom otázky lidských práv jsou daleko přitažlivější pro Iránce, protože diskuse k lidským právům probíhá v Iránu a tato diskuse ze své podstaty není eh, diskuse, která by se eh, věnovala pouze některé části té politické hry. Eh, a to také souvisí s tím, jestli se chceme nechat zatáhnout do toho politického fotbalu, který se teď hraje v Iránu. Já si myslím, že všichni budete se mnou souhlasit, když řeknu, že tento postoj by nebyl produktivní. V tomto kontextu bych řekl, že pochopitelně ta nukleární otázka nezmizí Eh, a také v ní nemůžeme očekávat velký pohyb, zatímco v té oblasti lidských práv si myslím, že můžeme dosáhnout větší důvěry, důvěry a to jak uvnitř, tak mimo Irán. Děkuji vám. Děkuji, pane doktore Parsi, za vaše návrhy, za váš eh, úvod máme možnost vést tuto debatu až do 12.40. Poté musí všichni eh, tlumočníci odejít. Eh, já mám zatím na seznamu řečníků šest jmen, takže ještě dva se mohou eh, přihlásit. Pane Poši, já bych se vás eh, ráda zeptala na jednu věc. Eh, říkal jste, že vláda se naučila eh, zasahovat s pomocí nových informačních technologií do aktivit zeleného hnutí. A já jsem se chtěla zeptat, jakým speciálním eh, skupinám Evropská unie pomocí nových technologií eh, pomáhá v rámci Iránu. Takže to by byla moje otázka, jakým skupinám pomáháme my a dalším řečníkem je pan Belg. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, rád dodal jednu věc. Mně to všechno přišlo velmi zajímavé. Já se ale ptám, v Iránu, v Iránu v tuto tuto chvíli eh, víme o existenci revolučních eh, gard, ale na druhé straně také víme, že v rámci kleru existují také další eh, skupiny nebo opoziční skupiny. Myslíte si, že odtud může být nějaká opozice, která bude postupovat trošičku mírnějším způsobem? Slyšeli jsme o možnosti, že by v rámci těchto skupin mohlo dojít k určitým vyjednáváním. Hovoříme také o postavení eh, různých eh, národnostních eh, menšin v Iránu. Dělá se něco v tomto směru? Mysl, nemyslíte si, že to jsou ty nejslabší články celého iránského režimu? Eh, kromě toho, já si myslím, že teďka právě eh, se nacházíme v době takové takzvané kybernetické války. Hm, myslíte si, že my jako Evropská unie máme dělat něco pro to, aby si iránské obyvatelstvo uvědomilo, že my je opravdu podporujeme a že jsou jejich práva e, pošlapávána, e, jakým způsobem máme zdůraznit nebo ukázat, že my e, iránské obyvatelstvo podporujeme, aniž bychom se přímo snažili zasahovat do vládních záležitostí já bych poprosila opravdu všichni řečníky, aby se snažili hovořit co nejstručněji, abychom stihli co nejvíce otázek. Děkuji za tyto fascinující um, úvody. Je velice zajímavé, že nám říkáte, že způsob, jak vyřešit jaderný problém, je prostřednictvím toho, že se budeme věnovat eh, lidským právům. Alespoň tak jsem to pochopila z vašeho projevu, pane Parsi. Já jsem totiž měla takový pocit, a říkalo se nám, že nemůžeme řešit jaderný problém na úkor lidských práv. Takže nejde jen o to, jak najít chytré sankce, které budou dobře působit, ale jaký způsob proaktivních opatření můžeme přijmout, abychom podpořili ty, kdo usilují o dodržování lidských práv. Například my eh, máme eh, různé možnosti, ale vy hovoříte o Iránu, ale tady nejde o eh, Irán často. Tu je skupina ze skupiny mujahedinů, tu jsou zástupci. A já bych se chtěla zeptat, jaká je jejich věrohodnost v Iránu. Pro mnoho poslanců zde v parlamentu je to důležité, abychom věděli, oč se jedná. Děkuji paní Gomez, pan Gáler. Dvě krátké otázky V první řadě týkající se národních menšin, to znamená, do jaké míry jsou jejich práva uznávána nebo i jak se zapojí oni do eh, tohoto zeleného hnutí a dále otázka eh, centrálního zřízení eh, státu, jakým způsobem tedy eh, mohou prosazovat svá práva menšiny. Co se týče dále eh, sankcí, nejde teď o cílené sankce vůči individuálním osobám. Sankce jsou uvalovány na členy na, na individuální lidi tak, že nemohou dostávat například víza, eh, nemohou výjíždět eh, ze země. My dále samozřejmě se snažíme třeba pomáhat eh, tam, kde může docházet k výměně informací nebo k pomoci při vzdělávání. To všechno Mm, samozřejmě může mít eh, dopady, ale ne dopady na celé eh, obyvatelstvo. To jsou vždycky kontakty, která máme individuálně s lidmi, kteří už jsou součástí eh, celé té vládní struktury. To znamená, že to, co my děláme, nemá přímé dopady na obyvatelstvo samotné a já si myslím, že to je špatné. Děkuji, pan Salato. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla říct, že má politická zkušenost mě eh, vede k tomu, eh, abych eh, používal a správně využíval takový jasný jazyk, ale Tito experti mě opravdu eh, předešli eh, ve veškerých eh, těchto schopnostech, protože opravdu udělali, předestřeli velice široce celé panoráma situace. Chci se zeptat tří expertů. Tento boží zákon je opravdu tedy tak důležitý pro tuto zemi a pro nás, Eh, zda oni to myslí trochu jinak, například protože my jako Evropané eh, možná některé z jejich myšlenek nezdílíme. Ale existuje takovýto zákon, je opravdu tak vážně brán v Iránu? A ještě se chci něco zeptat. Jedná se o stále potřebnější úvahu o tom, jak se má Evropská unie stavět k opozici. Kromě toho tedy, že si vyslechne zástupce eh, vlády. A za třetí, myslíte si, že je schůdné, aby Evropské společenství žádalo uh, moratorium eh, například na tresty eh, smrti, například v souvislosti s našimi cestami do Iránu. Prosím, vysvětlete mi, zda by to šlo. Mm, paní Šák, a prosím opravdu o stručnost. Uh, Děkuji. Děkuji také řečníkům. Chci hovořit o těch sankcích, protože se zdá, že se ocitáme velice jako složitém kontextu. Nemáme tu veliké naděje ohledně změn nukleárních programů, které by se mohly odehrát velice eh, brzy. Možná bychom se měli zaměřit na lidská práva. A eh, pokud nedochází k plnění slibů, tak samozřejmě bychom na to zareagovat. Nicméně teď se žádají tedy chytré sankce a a měly by se vytvořit eh, seznam osob, které eh, se dopustily porušování lidských práv, eh, došlo ale k, k tomu, že některé sankce byly odstraněny proto, aby se otevřela komunikační cesta. Co si tedy experti myslí, že se stane, když se odvolají sankce na, na komunikační technologie? Ještě pan Letník, eh, paní předsedkyně, já budu eh, velmi stručný. Hovořilo se zde o hospodářských eh, vztazích mezi Evropskou unii a Iránem. Hovořila o, tak, o té dvojité morálce a já tomu rozumím teď, ale když se nad tím zamyslíme v souvislosti eh, se sankcemi, eh, tak je jasné, že by ty sankce eh, ovlivnily naše hospodářské vztahy, ovlivnily by i obyvatelstvo a já bych rád věděl, co si o tom myslí ona, o těchto dopadech. Děkuji a teď je máte ten naprosto nemožný úkol odpovědět na všechny vám položené otázky, pan Poš. Co se týče eh, internet, eh, kyberprostor a tak dále, Iránci byli eh, první, kdo velice imaginativním způsobem se dostali ke všemu, co potřebovali. Ať už to bylo legálním způsobem nebo pololegálním způsobem. Takže například v Teheránu se dalo sehnat nejrůznější software režim, Eh, vlastně eh, zavedl internet a všechny tyto nové eh, technologie. V podstatě využívají tyto technologie od samotného začátku velice chytrým způsobem Eh, mají poslance v parlamentu, eh, kteří během posledních deseti let nedělali nic jiného, než se věnovali dopadu internetu na společnost. Eh, v současné době dochází k diskusi také mezi těmi gardami, eh, které, a to všechno ukazuje, že eh, internet ovládají velice dobře a eh, vůbec nebrání tomu ani, ani tomu, aby to Iránci používali. Zkrátka to jenom všechno monitorují. Já si nedovedu představit, jak člověk může zabránit režimu, aby monitoroval, nějakým způsobem ovládal tyto věci. Ovládají ostatně i telekomunikace takže eh, vlastně internet je pod jejich kontrolou eh, pochopitelně blokují eh, nejrůznější stránky a tak dále, ale pravdou je, že obyvatele mohou například používat internet na to, mohli to používat na to, aby svolávali schromáždění, ale v současné době toto je už také pod kontrolou vlády. Jinými slovy, mají celou množinu opatření, které mohou použít. Co se týče piráctví a tak dále, to je také výstava velice rozšířena. Co se týče etnických menšin, myslím si, že ta nejdramatičtější situace, kde existují ehm, eh, dva typy nepřátelství eh, na bázi etnických rozdílů, to je v Balukistánu, kde eh, režim Eh, zaznamenal největší prohru eh, v říjnu a naopak teď, eh, když se brali Abdu Malikyho, tak naopak zaznamenali úspěch. Myslím si, že iránská ústava skutečně je velice tolerantní vůči menšinám. Vlastně menšiny mohou používat i své vlastní jazyky. Existují křesťané poslanci, ale přesto na jedné straně je tedy ústava, ale na druhé straně je realita sunský islám plus e, menšiny plus odbojové aktivity. Jestliže se na to podíváme, na to tak, e, nebo kurdská e, menšina, tak tam všude stále existuje napětí. Mohli bychom říci, že iránský režim nedodržuje svou vlastní ústavu, nebo ne všechny ty body, které ústava obsahuje, které se vztahují k menšinám. Uh, co se týče těch revolučních gard, jejich moc eh, roste, ale možná, že o tom bude hovořit jeden z mých kolegů. Eh, ne, co se týče tedy těch revolučních eh, gard, tady jsou dva prvky. Klerikové nebyli nikdy sjednoceni. Šítská, šítský klerikové Chomejny a ty ostatní, všichni byli eh, nejen teologickými vůdci, ale byli politickými vůdci. A teď, když vidíme všechny tyto eh, kleriky, tak eh, vlastně jsou to politici zastupující různé strany, rada, radikální fundamentalisty, radikální Iránce, ale na druhé straně máme lidi, kteří se snaží nás přesvědčit o tom, že lidská práva a islám se slučují. Nikdy v iránské historii Eh, nebylo eh, tolik kleriků ve vězení. Ajatolahové jsou eh, v, v, ve vězení, spousta jiných zástupců kléru jsou ve vězení. Na druhé straně existují zástupci mladé generace, lidé, kteří eh, tedy byli mladí v 80. letech, eh, teď jsou eh, tedy teď jim 40, 50 a ti se všichni snaží také nějakým způsobem se podílet na tom, co se děje. Lung, uh... Budu snažit nemluvit příliš dlouho. Chci se vrátit k otázce Kléru. Nejde jen o to, že duchovní jsou ve vězení nebo pod dozorem, také dostávají mm, konkrétní specifické tresty u specifických e, soudů, e, kde jsou souzeni tito e, duchovní a trpí tím nejtvrdším pronásledováním. Tato otázka kleriku může být i nadějí do budoucnosti, protože část těchto kleriků je pro oddělení politiky a e, náboženství a proto bychom měli peut-être pas aujourd'hui, en tout cas à l'extérieur. Se na to měli zaměřit Možná, že to, co neexistuje ani v zahraničí, ani uvnitř země, jsou vůdci opozice. Eh, bylo to vidět na zeleném hnutí. Nemyslím, že ti, kdo se posléze vyhlásili za eh, vůdce hnutí, že by už byli takovými vůdci od počátku. Prostě se jen přidali k protestům a nejsou tam tedy skuteční vůdci. V tom spočívá slabina stávající opozice v Iráně. E, mujahedinové nejsou alternativou pro nové Iránce. Pro ně je to ještě horší řešení než ten současný režim. Mujahedinové mohou být ještě nebezpečnější, e, jsou velice aktivní, mají podporu v západním prostředí nebo tedy na západě. Eh, ale většinovou podporu Iránců jako takových nemají. Ještě pár slov k menšinám. Už několik let se skrývala otázka menšin za představou, kterou Iránci mají, a to, že není rozdílu mezi jednotlivými částmi populace. Teď se to možná eh, objevuje, vzniká jakási opozice nebo vznikají takové určité pocity jisté části obyvatelstva, například u perského obyvatelstva, eh, pak tu jsou postoje Arabů vůči sunitům, vůči té většině a podobně. A jak také eh, v zahraničí jsou podporovány jednotlivé skupiny. Já teď nevím, zda něco můžeme chápat ehm, Zda můžeme něco říct konkrétně k božímu zákonu ohledně politiky a církve nebo politiky a e, islámu. Když Iránci šli hlasovat v referendu, myslím, že jasně e, to bylo pochopené. Nevím, zda Iránci přijmou nějaké moratorium, nepřijímají žádnou diskuzi, eh, protože pravděpodobně ti partneři jim nepřipadají dostatečně důvěryhodní. Teď už jen pár slov k otázce sankcí. Sankce, které by postihly ty, kdo skutečně drží to bohatství v rukou, to by byly opravdové sankce. Prozatím oni vidí jen to od západu, že západ se stává novými nepřáteli, že v nich vidí nové nepřátele a že tedy jsou postiženi například iránští bankéři v Evropě a tak tedy vidí situaci a mohlo by to eh, také rychle eh, přerůst v nějakou další opozici. Schließend Herr Dr. Parsin. Tak a nakonec pan doktor Parsi. Děkuji. E, nejprve si myslím, že třeba říci, že iránská e, ústava je schizofrení, ale e, navzdory tomu si myslím, že eh, by bylo skutečně dobré, kdyby se řídili touto ústavou, protože v iránské ústavě je zakotvena celá řada svobod. Problém je eh, ten, že eh, v podstatě stát nic z toho nerespektuje. Co se týče opozice, já jsem optimističtější, co se týče té vnitřní opozice, co se týče té externí opozice, ta se bude eh, těšit eh, důvěře, jenom pokud bude spolupracovat s tou vnitřní eh, opozicí. Myslím si, že Ahmadinejad ztratil důvěru v době, kdy ještě byla se Sadámem. Pardon, Mujahedinové. Myslím si, že bychom měli Eh, se teď trošičku pokusit o objektivní přístup k těmto věcem. Ano, eh, můžeme zacílit eh, specifické skupiny v té politické struktuře, ale jestliže ten dlouhodobý cíl je nějakým způsobem omezit ten radikální přístup státu a dosáhnout určité normalizace, a to jak uvnitř Iránu, tak také ve vztahu k sousedům Iránu, potom Eh, angažovanost může fungovat. Existuje pouze jedna země, eh, kde eh, sankce skutečně změnily situaci v této zemi a to byla Jižní Afrika a to je ale bohužel výjimka, která potvrzuje pravidlo, jinak jinde se to nepovedlo. Myslím si, že Irán by měl mít možnost angažovat se na všech frontách, na všech úrovních, spíš než si myslet, že to, že je někam zaženeme do kouta, bude znamenat, že s námi budou spolupracovat, protože když zaženeme jako do kouta, tak potom už eh, ho nemůžeme kontrolovat. Toto není 19. století, kdy eh, britské lodstvo mohlo zablokovat, koho chtělo. Děkuji. <clears throat> spoustu důležitých eh, a pro nás zásadních věcí. A když se dívám na hodinky, tak musím opravdu poslouchat, že musím uzavřít. červený. Měla zapnutý, když jsi mluvila.